Takže začneme, budu hovořit španělsky. Vážení kolegové, chtěli bychom zde vás uvítat na slyšení, které pořádáme v rámci výběru kandidátů a zástupci parlamentu žádali v podstatě o to, aby tedy Evropský ochránce práv se tady mohl tedy dnes představit. My jsme uveřejnili v úředním věstníku sdělení, které se týkalo právě možnosti předkládat kandidatury. E, italština, prosím, běží na kanále číslo 4, pokud je s tím problém, takže kanál 4. Takže 30. srpna bylo uveřejněno to sdělení týkající se možnosti předkládat kandidatury. Bylo třeba získat podporu alespoň 40 poslanců. Měli to být zástupci alespoň dvou členských států. Dostali jsme tedy podrobný seznam a také tedy seznam poslanců, kteří je podpořili. Všichni kandidáti zaslali eh, veškerá potřebná vyjádření a dokumenty, aby prokázali, že jsou tedy náležitě uspůsobení k této kandidatuře. Kandidáti v abecedním pořadí pan Giuseppe Fortunato, paní Julia Lafranc, pan Nils, paní Nix, madame Emily O'Reilly a paní Cecilia Wikström. Chtěla bych ještě vám dát pár praktických informací. Tento náš dnešní program je přenášen přes internet a budeme si tady moci vyslechnout ve všech úředních jazycích jednotlivé eh, kandidáty. Den bude dnes opravdu dlouhý a já předem děkuji za tlumočení. Vyslechneme si tedy těch pět kandidátů v abecedním pořadí. Každý bude mít tedy 10 minut na to, aby učinil takové úvodní vystoupení. Potom proběhnou tedy otázky a odpovědi. První cyklus tam vystoupí jednotlivé politické skupiny, pak bude následovat tedy ta odpověď minuta na otázku, tři minuty na odpovědi a já se skutečně pokusím být velmi přísná, pokud je o dodržování řečnického času, protože ten den bude dlouhý. Čili dále potom, jak opakuji, minuta na odpověď, tedy pardon, minuta na otázku, tři minuty na odpověď. A v podstatě dvě otázky EPP, dvě SD a potom po jedné otázce EKR, e QE a tak dále. Čili pokud budeme mít ještě čas, pak budeme moci případně ještě věnovat pět minut dalším tedy otázkám a kandidáti pak budou mít ještě tři minuty na to, aby učinili takové shrnutí ze svého vystoupení. Takže teď se prosím obracím na jednotlivé kandidáty. Půjde skutečně o to, abychom dodržovali správně čas. Já budu opravdu velmi přísná Čili začíná pan Giuseppe Fortunato. Vítáme ho zde v Evropském parlamentu. Já vám děkuji, jsem opravdu velmi šťastný, že se mohu účastnit slyšení před vaším petičním výborem, které je tedy přístupné a k všem poslancům. Po třetí tedy mám tuto možnost v rámci života, ve kterém tedy plním jaksi již úlohu ochránce práv. Já bych se chtěl nejprve tedy podívat na to, jak to tedy funguje v Itálii. Tam mohu přednést svou vlastní zkušenost a dále se zaměřím tedy na tři body. Představím se, dále budu hovořit o konkrétních výsledcích, který jsem dosáhl a potom také tedy něco řeknu v podstatě o takových hlavních směrech Eh, té funkce ochránce práv na evropské úrovni. Nejprve tedy, pokud jde o toho ochránce práv. To je důležitá funkce, protože v takovéto funkci se eh, jedná o to, že se snažíme přetvořit nějaké nesnáze, se kterými se potýká občan eh, v jeho úsměv. To znamená, že je třeba skutečně se pustit do kořenů toho problému, je třeba se opravdu dostat do situace, abychom vykořenili to zlo, které ho sužuje. A jde o to dokázat skutečně bojovat také proti byrokratickým zavedeným postupům, které velmi často vedou ne třeba k úplně vhodnému výkladu zákonu. Takže ochránce práv musí být skutečně nesmírně schopný z hlediska právního, musí mít velmi dobrou znalost zejména z právního práva, musí také tedy být schopen si poradit s různými správními úkony a bez tedy tohoto právního základu svého vzdělání by v podstatě mohlo být vedeno velmi dlouhé šetření na téma právě některých žádostí, které potom vedou k frustraci a také k tomu, že eh, občan odchází nespokojen. Nyní bych chtěl vysvětlit důvody, pro které chci kandidovat. Nebudu vysvětlovat, proč si přeji zastávat toto místo, protože už jsem takové místo zastával a zastávám ho tedy. Byl jsem eh, v této funkci v letech od roku 1999 do roku 2004 a potom v roce 2018 v červenci jsem znovu nastoupil na to místo. Eh, působil jsem také v oblasti mm, koordinace mm, těchto činností ochranců práv. Působil jsem také na půdě Rady Evropy. Byl jsem také tedy ochráncem osobních údajů, pokud šlo o mm, mezinárodní organizaci, která tedy se zabývá ochranou práv občanů. Byl jsem také ředitelem magisterského studia. Připravoval jsem tedy eh, budoucí úředníky státní zprávy a pracoval jsem právě v oblasti práv a jejich ochrany. Zabýval jsem se něčím, co označujeme civik rasy, to znamená skutečně tedy zaručená eh, práva a jejich výkon a povinnost tedy skutečně, aby se dodržoval zákon a abychom dokázali také tedy správně bojovat proti eh, administrativním nešvarům. Ochránce práv musí eh, být schopen dosáhnout konkrétních výsledků. Nejde o nějaký seznam jenom zpracovaných případů nebo rozhodnutí. Chtěl bych uvést deset příkladů. Například jsem tedy vystupoval proti jménům osob, které nesplňovaly kritéria, například v oblasti záruk práv pro postižené osoby. Byla jmenována osoba, A já jsem tedy dbal opravdu na to, aby nominace proběhla náležitým způsobem. Byly tady také výbory záruk pro eh, rovnost příležitostí pro ženy v souladu tedy s evropským právem. Dále za třetí vystupování proti plakátům, které jdou proti eh, duchu zachování důstojnosti žen. Eh, takovéto plakáty tedy musí být staženy z oběhu, protože boj proti sexuálnímu násilí a násilí vůči ženám právě se zakládá i na takovýchto konkrétních vítězstvích. Také jsem bojoval za ochranu lesů proti požárům například eh, ve snaze Eh, aby se starostové chopili osvědčených postupů. Také se mi podařilo dosáhnout toho, aby byla zrušena celá řada překážek, architektonických překážek mm, ve vztahu k možnosti mobility postižených osob. Vždy tedy jde v podstatě o to, aby se na základě řešení konkrétního případů dospělo k nějakému řešení, které do budoucna bude mít opravdu trvalý ráz. Například otázka prevence proti školním neúspěchům dětí, snažit se právě působit preventivně, než tedy dojde k tomu, že se dítě odstne v neřešitelné situaci. Protože máme i případy sebevražd mm, žáků, kteří se třeba dozvěděli, že budou vyloučeni ze školy a dozvěděli se to na poslední chvíli za velmi dramatických okolností. Čili to zase jsou příklady akcí, které potom jsou prospěšné pro všechny. A to se týkalo také například e, opatření týkajících se váhy školních brašen. E, vysvědčení školní mají být e, vždy určena, adresována oběma rodičům, i když jsou rodiče rozvedeni, i když nežijí spolu. Stefano, mladý otec, od kterého vlastně vzešel tento podnět, byl mladý otec, který eh, dokázal, že jsme prosadili eh, opatření, které se dnes týká tedy všech rodičů, ať už jsou či nejsou tedy eh, ve společné domácnosti. Také se na mne obrátila Antonela, protože zaměstnanci kteří pracovali v úklidových četách v nemocnici, kde ležel její otec, používali mobilní telefony a po mém vystoupení se nejenom tedy nemocniční ředitelství omluvilo, ale také jsme tedy tuto praxi mohli konečně vykořenit. Dále máme také makroregiony, zejména tedy Evropský Eh, region v oblasti středomořské. A tam v podstatě eh, bych chtěl zdůraznit eh, pět kvalitativních bodů ve vztahu k práci, která může být v této oblasti odvedena. Asi 2200 podnětů přichází na ochránce práv, ale myslím si, že je to jenom proto, že není jeho funkce dostatečně známa. Že tedy akce schopnost ochránce práv na evropské úrovni není dostatečně dobře známa. A tedy ty stížnosti, jak jsem říkala, asi 2200, z nich jenom asi 900 odpovídá skutečně mandátu ochránce. U většiny z nich se ochránce může omezit pouze na to, že předá stížnost dalším orgánům. A velmi často tedy bezvýsledně protože Eh, už se v podstatě ten stěžovatel předtím na ten orgán, kterému to předáváme, obrátil sám. Takže je zde opravdu nesmírně důležité, aby si všichni uvědomovali, za jakých okolností se mohou obrátit na ochránce práv. Za třetí, úroveň zprávy na úrovni evropské není tedy opravdu zcela vždy na nejlepší úrovni to, co říká současná ochránkyně práv ve své zprávě, se nezakládá na konkrétních eh, podkladech. Je skutečně třeba být mnohem spravedlivější a efektivnější. A také za čtvrté je třeba uvědomit si, jakým způsobem můžeme vystupovat vůči evropským agenturám. Nesmíme skutečně vystupovat pouze v individuální rovině, ale je třeba nastavit transparentnost na velkém měřítku. A je také třeba, abychom spolupracovali s Evropským parlamentem. Pouze výměna dokumentů a názorů nestačí v té omezené podobě, protože je skutečně třeba, aby parlament eh, pomáhal právě dostatečně zastupitelské formě zprávy, protože velmi často je zde třeba ochránce práv v úloze, která má tedy svou váhu a já, pokud bych byl zvolen, budu se skutečně snažit o zlepšení postupů. Tím jsem tedy ukončil své vystoupení a jsem ochoten teď odpovídat na vaše otázky. Ano, děkuji mnohokrát a začneme vystoupením koordinátorů. Nejprve tedy pan Petaja. Děkuji, pane Fortunato, za vaše slova úvodem a mám krátkou doplňující otázku, protože už jste byl eh, veřejným ochráncem práv na regionální úrovni, tak mě zajímá, jak vnímáte spolupráci mezi regionálními veřejnými ochránci práv a evropským ochráncem práv, jak chcete tu eh, spolupráci utvářet a jak vidíte, nebo kde vidíte hranice té vaší funkce, vy jste to trošku naznačil, eh, tedy kde si uvědomujete své pole působnosti a kde končí. Eh, děkuji také za to, že teď jsme ve skvělé eh, konstelaci, máme tady pět kandidátů, takže i z pohledu Evropského parlamentu je díky tomu celá ta věc nesmírně napínavá. Děkuji. Děkuji, pane Fortunato. Eh, máme tady klíčovou otázku spolupráce, protože tam se od sebe samozřejmě můžeme vzájemně učit. Veřejný ochránce práv má různé úkoly eh, a samozřejmě má tato funkce má různá označení v různých zemích, ale eh, nesměli, neměli bychom zapomínat na to, že tady jde o to, že tato funkce tento ochránce práv musí být přítelem eh, občanů. Já jsem jednou působil eh, na, bezeda, na mezinárodním mezinárodní instituci ochránce práv pro Radu Evropy a eh, dále také ehm, na rámci jiné funkce na světové úrovni. A já si myslím, že tady je potřeba uspokojovat potřeby občanů, pokud jde o pravidla hry. Je třeba se od sebe vzájemně učit a bylo by jistě zajímavé vést tady i jinou diskuzi než dosud. Veřejný ochránce práv samozřejmě zatím byl příkladem pro ostatní ochránce práv a tady samozřejmě se můžeme poučit z jiných případů i v tom, jak by měly vypadat jasné kompetence ochránce práv, tak aby ta problematika byla ošetřena dobře a občané vnímali, že jejich očekávání jsou naplněna. Veřejný ochránce práv musí být nezávislý a musí být schopen problém vždy konkrétně vyřešit, protože jinak se obávám, že vzniká pocit bezmoci ve chvíli, eh, kdy eh, nemáte možnost se obrátit na veřejného ochránce práv nebo neřeší ty problémy konkrétně, tak pak je to zásadní problém a také téma pro spolupráci eh, ochránců práv, kteří se od sebe musí vzájemně učit a inspirovat. Děkuji za koordinátory SND. Já. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Fortunáto, za to, že jste dnes přišel mezi nás. Děkuji za vaše vystoupení. A vy jste velmi podrobně informoval o vaší eh, předchozí dráze, jaké máte zkušenosti, eh, jakožto ochránce práv v regionu kampaň, ale i na mezinárodní úrovni. Nadnesl jste tady celou řadu eh, otázek, eh, ochranu zájmu občanů. Eh, hovořil jste o tom, že k ochránci práv je předkládáno příliš málo stížností, protože cílem je pracovat ve prospěch občanů, řešit jejich potřeby a hájit jejich práva. Jde o to, aby instituce a občané se zblížili co nejvíce. A mě by zajímalo, co chcete konkrétně učinit pro to, aby veřejný ochránce práv byl pro občany viditelnější a co chcete učinit pro to, aby um, ta propast mezi občany a ochráncem práv, a o tom budou hovořit i vaši kolegové, uh, aby se snížila tato propast. Tady se asi můžete opřít o své zkušenosti. Co tedy je třeba podniknout za kroky, aby občané cítili větší blízkost k ochranci práv. Co proto můžete udělat, pane Fortunato? Eh, eh, Definicí ochránce práv je být přítelem občanů, kompetentním přítelem, který dokáže řešit problémy občanů. Máte se na něj obracet tak, na, aby co nejrychleji vyřešil váš problém. Funkcí ochránce práv je dosahovat konkrétních výsledků a vyřešit otázky a problémy v nějaké konkrétní situaci. A, a aby se poté dalo říci, že byly vyřešeny tak, že byla přijata nová pravidla, že konkrétní případ vedl k tomu, že se změnil poměr mezi veřejnými orgány a občany. Nemáme tady pouze toho jednoho žadatele nebo stěžovatele. Jde o to, že ten problém je od podlahy vyřešen trvale, že se vlastně vymítí špatné správní postupy. Pokud je dosaženo výsledků, tak potom je zřejmé, že došlo k multiplikaci. Je potřeba tyto věci dělat i e, digitálně přes internet, tedy předkládat konkrétní výsledky, které budou takto zprostředkovány všem občanům. Rozhodnutí ochránce práv musí znamenat, že dojde k novému nastavení poměrů mezi veřejnou zprávou a občany. Myslím tedy, že Veřejný ochránce práv může využít četné situace, které jsem zmínil již ve svém úvodním projevu. Je možné se, um, nebo jsou to věci, které se týkají i výboru PETY. Velmi často se tady uh, objeví nějaké velmi složité problémy, které ovšem nejsou řešeny a to by mělo být ošetřeno. Paní Tom za Renew, eh, děkuji za vaše odpovědi. Před tímto slyšením jsme měli zasedání koordinátorů výboru PETY a opět jednou jsme diskutovali eh, o geografické nevyváženosti předkládání stížností. A byla tady jedna studie Eurobarometru v květnu 2019 a podle ní vnívání eh, občanů různých zemí ohledně lidských práv se velmi liší. Pokud se Eh, nebo můžeme si říci, eh, eh, nebo pokud položíme otázku, zda dochází k etnické diskriminaci, tak například 76% obyvatel v Nizozemsku si myslí, že tady jsou zásadní problémy s diskriminací, ale v Lotyšsku, kde ty problémy opravdu takové jsou, tak pouze 25% sdělilo, že to tak vnímá. Jak tedy vnímáte možné řešení Vnímáte tam vůbec řešení? Jak se obrátit na občany? Jak eh, zvýšit jejich povědomí o tom, co jsou to lidská práva a jak se mohou chránit, hájit? Vidíte nějaké řešení, jak přispět k větší vyváženosti mezi jednotlivými zeměmi, protože v některých zemích jsou občané velmi aktivní, jsou tam velmi aktivní nevládní organizace, ovšem v jiných zemích žádné tyto signály nevnímáme. Já ty země nechci jmenovat, ale eh, co si o tom myslíte? Potírání diskriminace je v Evropské unii velmi důležité. Každý občan by měl mít možnost vyjádřit svůj názor a lidská důstojnost by měla být eh, vždy chráněna ve všech zemích. To je v Evropě velmi důležité, jak tady zaznělo. Samozřejmě potřebujeme zvýšit povědomí ohledně práv. Jakožto veřejný ochránce práv jsem vlastně dvojím ochráncem práv. Občan je svým tam je vlastně, on je sám svým vlastním ochráncem, musí se starat o to, aby nebyl diskriminován a nediskriminoval druhé. A možnosti veřejného ochránce práv intervenovat to je potom vlastně um, taková posílená funkce jak podporovat spravedlnost, protože když potíráte diskriminaci, tak podporujete spravedlnost. Děkuji. Paní Auken má slovo zelení. Děkuji. Jsem poněkud překvapená, že předchozí ochránce práv nejen Emily obvinujete za něco, co, za co nemohou, protože oni netvytváří legislativu. Pokud ta legislativa je špatná, tak to není e, jejich problém. Ochránkyně práv nebo ochránce práv nemohou řešit věci, které jsou e, v pravomocích národních ochránců práv. To je na národní e, legislativě a na národní úrovni. Zdá se, že jste velmi kritický k tomu, jak předchozí ochránci práv i Emily e, řešili nebo nakládali s výsadou um, zpráv z vlastní iniciativy. To je zakotveno ve smlouvě 228. Eh, Mě by zajímalo, jak vy byste se chopil této výsady eh, akcí z vlastní iniciativy. Eh, nejenom to vyřešit, toto potom samozřejmě se musí řešit i jinde, ale jak vy byste se chopil té iniciativy, která je zakotvená ve smlouvě? Děkuji za tento dotaz. Je to klíčové téma. Já samozřejmě s tím mm, opatření a práva eh, i předchozí ochránkyně práv eh, Emily O'Reilly, která se eh, v té věci angažovala, ale je potřeba se podívat na konkrétní výsledky. Došlo ke třem kampaním nebo postupům, které ovšem nevedly ke konkrétnímu výsledku. To potom způsobuje pocit bezmoci a frustrace. Evropská veřejná ochránkyně práv hovořila o eh, bývalém předsedovi Evropské komise, panu Barosovi, položila mu i konkrétní otázku, ale nic se nezměnilo. Dále se řešil také případ Selmayer generální tajemník, do toho se zapojil Evropský parlament, ale přesto věci zůstaly při starém. Veřejná ochránkyně práv řešila také eh, před eh, guvernéra Evropské centrální banky eh, a, a také případ související s G30. A nic se nezměnilo. Já neříkám, že ten postoj a postup byl vždy špatný, trenéra přece posuzujete podle toho, zda mužstvo zvítězilo nebo ne. To je měřítko práce v té funkci. Pokud jde o můj eh, region, tak tam je nový eh, ochránce práv pro osoby s postižením a já jsem tam se vyjádřil proti jednomu eh, kandidátovi. Řekl jsem, že ten eh, do té funkce nastoupit nemůže a poté nastoupil někdo jiný. Paní O'Reilly je novinářkou a eh, jako novinářka je velmi kvalitní, vedla skvělé šetření s velkými médii, ale jako ochránkyně práv občanům způsobila pocit určité frustrace, protože občan se potom k tomu staví tak, že když ty jako veřejná ochránkyně práv nedokážeš situaci vyřešit, tak proč se na tebe mám vůbec obracet? My teď potřebujeme kvantitativní skok kvalit, v kvalitě a, a tady samozřejmě jste odkazovala právem na smlouvu a na pravomoce Evropského ochránce práv. Tam je třeba se zaměřit na to, že při šetření se musí dospět ke konkrétnímu výsledku a musí se říci, v jaké oblasti došlo k porušení a potom je potřeba to dotáhnout ke konkrétním výsledkům. Ne, nestačí pořád jenom opakovat program, to nikomu nepomůže. Nepotřebujeme někoho, kdo řekne, co nejde. To už dělají mnozí v Evropě. V Evropě potřebujeme takového ochránce práv, který skutečně vyřeší problémy evropských občanů. Děkuji. Pan Zlotovský. Dobrý den. Chtěl bych se připojit ke kolegům, chtěl bych vás mezi námi přivítat, pane Fortunato, a mám tři dotazy. V jakých oblastech vnímáte největší problém, pokud jde o transparentnost rozhodování v evropských institucích? Máte program kterým, nebo plán, jak přiblížit občanům proces vytváření legislativy v Evropské unii. Máte pocit, že eh, trialog je dostatečně transparentním eh, řízením pro občany a pokud ne, jak byste to chtěl změnit? Evropský eh, ochránce práv zaručuje transparentnost až na určité případy, kde jde o ochranu hodnot a ehm, transparentnost je poté tím eh, nejdůležitějším. Eh, veřejný ochránce práv musí zajistit náhled do různých akt, protože veřejné orgány jen nerady eh, v některých případech nechávají do těchto věcí nahlédnout. A já jsem ve svém projevu upozornil na to, že jsem občanům právě toto právo zaručil. Umožnil jsem jim, aby mohli nahlédnout do důležitých aktů. Nejde ovšem pouze o občany, často jde i o poslance, kteří zastupují občany a, odhlas, a hlasují o zákonech, o legislativě. Ovšem velká část evropské zprávy se tady vymyká té transparentnosti. Evropské agentury například je známo, že transparentnost tady hraje, řekněme, takovou vedlejší úlohu a vy, jakožto poslanci, eh, jste zodpovědní za to, že agentury budou náležitě používány jako náležitý nástroj. Nejde pouze o přístup k určitým dokumentům a legislativě. Občané musí mít možnost zapojit se do řízení, ovlivňovat ho. A v tomto duchu bych zareagoval na poslední zajímavou část dotazu, Děkuji za GUE. Pan Jorgulis tu není. Takže přejdeme k EPP. Milí kandidáte, děkuji za vaši prezentaci. Byla poměrně odborná, podle mého názoru. Pokusme se hovořit o oblasti, která je důležitá pro náš výbor, protože podporujeme nejen petenty, ale také lepší participativní demokracii, včetně občanských iniciativ. A nové nařízení vstoupí v platnost od 1. ledna. Úřad ombudsmana má významnou úlohu když eh, občanské iniciativy, občanské výbory narazí na administrativní potíže. Jak se díváte na úlohu ombudsmana při podpoře občanských iniciativ a jak můžete více přispět k tomuto tématu ku, ku prospěchu občanů? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že pokud jde o mou činnost, už přispívám značně na posílení této činnosti. Například v Itálii všechny orgány musí mít, musí dávat možnost občanům se účastnit jednání. Například v oblasti životního prostředí velké přírodní parky neměly taková, eh, taková nařízení. Já jsem se za, obrátil na jejich eh, orgány a žádal jsem, aby jejich správní rady byly rozpuštěny, protože správní rady, které neaplikovaly tyto předpisy, nemohly tedy pokračovat. A většina těchto veřejných velkých parků se držela těchto, tohoto postupu. Také některé obce nezajišťovali, nezaručovali zásadu svrchovanosti lidu a účasti občanů. A já jsem se na ně obrátil a schválili nové jednací řády po právě tomto zásahu veřejného ochránce práv. Někdy konstatujeme byrokratické velký odpor některých úředníků, kteří se zdráhají zahrnout občana do veřejného života. A jednu větu používám často. Otevřte dveře občanům. A to nařízení, které bylo schváleno na základě iniciativy veřejné obchránce práv v obci Sasano, předpokládá velmi pokročilé formy veřejné účasti. Připokládá to etický kód pro úředníky veřejné zprávy. Každý občan, který se může stěžovat v každé obci a dochází k tomu, že exist, existuje garant občanských práv, na kterého se občané mohou obracet. A to také znamená rozpočet, který byl schválen veřejným ochráncem práv, protože obec na to neměla prostředky a nedařilo se jí. Podle italských norem můžeme postupovat i na evropské úrovni a také předpokládáme ten participativní rozpočet. V obci Sasano existují pravidla, která takový sociální participativní rozpočet eh, umožňují. A další entity, jako je otevřená, otevřené zastupitelstvo, na kterém se mohou podílet eh, také na jeho jednání se mohou zúčastnit eh, zástupci občanské společnosti. Je to tedy norma, která byla schválena a může se stát pilotním nařízením, pokud chceme i nadále otvírat brány občanům. Děkuji za socialisty. Byla ohlášena účast kolegyně, která tu není takže dám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaši přítomnost. Společnost velmi pozorně sleduje činnost veřejného sektoru. Jako evropský ombudsman je vyšetřovat veškeré podněty v oblasti nesprávného výkonu veřejné zprávy a aktivně se zabývat systémovými otázkami. Vzhledem k nedostatku důvěry a pocitu únavy vůči evropským institucím, jaký plán máte, abyste vyplnil propast mezi evropskými občany a Evropským parlamentem zejména? Evropský veřejný ochránce práv je nástrojem parlamentu, který umožňuje vést trvalý dialog s institucemi. Je to obsaženo v pojmu ombudsman. Když slyšíme vlastně to slovo zprostředkovatel, a ten výraz se zrodil v roce 1809 ve Švédsku a jasně slouží k vytvoření přemostění. Je, je to kompetentní, odborný prostředník, protože občané často říkají velmi správné, velmi přesné věci, ale jeho hlas není slyšet, tedy hlas občana nezazní a ten ombudsman je takovou ozvučnicí občana a zajišťuje tedy, aby občan, občanov hlas byl slyšet. A, a je, zajišťuje vztah mezi občanem a veřejným sektorem. Občan volí ve volbách a ztrácí se, mizí až do dalších voleb. A Evropský ombudsman představuje trvalou přítomnost a připomíná, že instituce mají být ve službách občanů. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Evropský veřejný ochránce práv ve výkonu své funkce je sice zcela nezávislý, ale eh, měl by být eh, úzce napojen na Evropský parlament. V jedné z předchozích odpovědí jste uvedl, že Evropská zpráva a instituce tedy se vymykají transparentnosti a většina šetření veřejného ochránce práv se zabývá sice komisí, ale i Evropský parlament je předmětem mnoha stížností, kde vy eh, vnímáte eh, ty eh, největší nedostatky v aktivitě Evropského parlamentu a kde chcete využít své funkce šetře, šetření abyste, a různé jiné, abyste toto odstranil. Votiamo i parlamenti. Vy je zastupujete evropské občany. A vše, co zde máte, je ve vašich službách. To vám pomáhá plnit váš úkol. Zastupovat občany. To je důležitá zásada. A ať už je vaše rozhodnutí jakékoliv, a ať už je dysfunkce jakákoliv, tak se je třeba se na to dívat takto. celé Evropě jste schopni vykonávat svůj mandát a vlastně učinit, aby veřejná zpráva byla ve službách občanů. A díky tomu se, se můžeme vytvořit kvalitativní skok, který vytvoří důvěru. A pokud vy jako poslanci a poslankyně jste svázáni a nedostáváte na svou otázku odpověď, tak všichni evropští občané vlastně ztrácejí možnost dát zaznít svému hlasu. A proto tvrdím, že každá otázka musí být zaznamenána jakožto stížnost podaná Evropskému ochránci práv. Takže takové zneužití musí být projednáno. Děkuji mnohokrát, pan Košan. Děkuji. Jsem velmi rád, že na dnešním slyšení se mohu podívat na váš životopis a předložil se řadu návrhů v úplných letech a jsem velmi zvědavý, pokud jde o evropské instituce. Jak v budoucnu chcete uplatňovat pravidla týkající se evropských institucí? Chtěl byste rozšířit ten existující rámec nebo se chcete držet litery všech schválených předpisů a zákonů? A má druhá otázka je, co se týče osob s postižením. Dnes je Světovým dnem osob s postižením, takže je ta pravá chvíle položit tuto otázku. Bohužel velmi dlouho bylo velmi málo žádostí podaných ombudsmanovi z řád postižených. A je to způsobeno tím, že dostupnost a přístup je velmi obtížný. Jaký je váš názor? Jak chcete tuto otázku řešit do budoucnosti? Děkuji mnohokrát. Děkuji. První otázka se týkala pravomocí Evropského ochránce práv. A vzhledem k dnešnímu nařízení o Evropském ombudsmanu je možné řešit celou řadu věcí. Pravomoci podle současných norem musí být bez zbytku naplňovány. Je třeba zkoumat fakta na základě snahy o dosažení konkrétního výsledku. A potom jsou tu další možnosti. To jest, bylo by možné vybavit evropského ochránce práv další náhradní možností, pokud určitá demokracie nerespektuje rozhodnutí tak Evropský ochránce práv má mít možnost eh, vyřešit tu otázku, aniž by šel soudní cestou. Tedy občané, kteří nemají prostředky ani třeba finanční, aby zaplatil advokáta, aby takto mohli řešit své problémy. A otázka osob s postižením je třeba respektovat zákon. Každý má mít možnost eh, docílit toho, co předpokládá zákon. Ale není to dodržováno. A proto jsem chtěl provést změny, třeba pokud jde o stavební úpravy v některých obcích, aby osoby s postižením mohly využívat vše, co předpokládá zákon. Evropský ochránce práv musí také hájit tyto občany, kteří mají nárok na ochranu. Výborně. Nyní jsme se dostali k minutovým vystoupením. Pan Amerik za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Druhá otázka. Abychom šířeji pochopili vaše názory a stanoviska, chtěl bych se zeptat na jednoduchou, ale důležitou věc. Úloha ombudsmana je širší než jenom úloha právního zprostředkovatele. Jaké tři konkrétní cíle by pro vás byly závazkem pro, vás, pro váš mandát? A jaké tři hlavní oblasti vaší práce byste chtěl řešit? Cílem je zajistit, aby veřejná zpráva fungovala rychleji, příjemněji, ličtěji, efektivněji, spravedlivěji. Ochránce práv musí reagovat na otázku. Učinil jsem tuto veřejnou zprávu spravedlivější, rychlejší, výkonnější. To je náš program. A u každé otázky je třeba se zeptat, jak zajistit, aby se něco takového už se neopakovalo. Mým programem je tedy umožnit občanům aby vycítili, zda veřejná zpráva je v jejich službách. My postupem zvláštním způsobem vytváříme provincie, regiony, obce a ukáže se najednou, že, ty, že ten státní aparát je strašně vzdálen občanovi a ochránce práv je pomocníkem, který připomíná veřejné správě, že je ve službách občanů, že má sloužit občanům. Metoda, kterou jsem navrhl, by měla být aplikována i na evropské úrovni. A to předpokládá kvalitativní skok. Paní Danoka. Pane Fortunato, děkujeme, že jste sem přišel. Dvě otázky. Vy jste ob, ob, vinil Emily Rayleigh, že nebyla příliš aktivní při prosazování tedy počtu stížností podaných ombudsmanovi. Kol, jaký počet stížností jste vy řešil jako regionální ombudsman? Bylo, byl to vyšší počet proporčně než počet eh, stížností, u kterých, o kterých jsem zde hovořila? A druhá otázka. Co se týče transparentnosti, vy jste řekl, že Evropský parlament musí ovlivňovat instituce, aby byly transparentní. Ale tu možnost nemáme. Pokud rada zamítne prostě náš požadavek, tak je to zamítnuto. Zdá se, že asi nechápete úplně, jak se v Evropské unii rozhoduje, jak se postupuje nemůžeme ovlivnit rozhodnování rady. Dobře. Ano, v podstatě v tom byly dvě otázky. Já bych chtěl říci, že já se zabývám tisícovkami stížností a podnětů. Samozřejmě těch 900 na celý evropský prostor, jak jsem o tom hovořil, je velmi málo, protože já jich zpracovávám 4 až 5 tisíc ze strany občanů, kteří skutečně jsou vystaveni nejrůznějším problémům. Já bych chtěl říci, že tady skutečně jde o to, že ochránce práv chrání občany a jejich práva a že skutečně má zásadní úlohu v této oblasti, protože je třeba říci, že občané vás volí, vás, zástupce lidu, a není možné, aby pak již neměl vlastně žádnou další možnost aktivně se podílet na utváření podmínek protože to vám v podstatě také pomáhá vlastně vést až do konce vaši práci. Protože já samozřejmě velmi často se potýkám s problémy eh, problematických správních postupů. Myslím si, že je to skutečně velmi důležité. Tato vystoupení mají velký význam, protože když si položíme vždycky otázku ke každé stížnosti, jaké existuje řešení, tak můžeme skutečně nějak jednat, můžeme být aktivní, jinak to bude jenom negativní postup, protože jinak by to skutečně vytvářelo negativní jaksi eh, rámec. Ano, děkujeme. Pan tankanely. Jenom je třeba, aby hovořil do mikrofonu. Ano, děkuji, omlouvám se, říká řečník. Já jsem si vyslechl velmi bedlivě, co od vás zaznělo. Také jsem četl váš životopis, stejně jako ten životopis vašich spolukandidátů. Jde tady o to určit, který kandidát skutečně má tedy jednoznačné předpoklady pro výkon této funkce. My budeme hlasovat ve Štrasburku a nepůjde o to, abychom se soustředili na to, zda může ochránce práv hájit ty či ony zájmy, ale zda skutečně odpovídá potřebám občanů. Chtěl bych proto položit otázku, myslíte si, že skutečně máte potřebné schopnosti a dovednosti a proč si myslíte, že vaše zkušenost, vaše předchozí činnosti, váš životopis, vy jste již odpovídal samozřejmě na otázky dalších kolegů poslanců, ale zda si myslíte, že toto vše je opravdu důvodem toho, abychom vás vybrali oproti jiným kandidátům. Čím si myslíte, že se lišíte od svých spolukandidátů? Zabýváme se zde otázkami které se samozřejmě týkají toho, že je třeba hájit zájmy občanů a jejich práva. Já jsem získal tedy celou řadu eh, určitých poznatků, eh, dovedností, Samozřejmě je tady eh, třeba odlišit dvě zásadní rozdílné funkce. Pokud je někdo soudcem, může tedy skutečně rozhodovat o tom, eh, zda z hlediska právního má občan či nemá občan pravdu. Ale u ochránce práv je ta úloha ještě mnohem složitější. Samozřejmě eh, pokud se obrátíte na lékaře, očekáváte, že to bude osoba kompetentní ve svém oboru. Eh, čili to samozřejmě je prvotní základ, ale ten ochránce práv musí samozřejmě na jedné straně dodržovat veškerá pravidla, ale zároveň je třeba, aby v každém tom řízení byl schopen dospět k nějakému řešení. Takže je tam ta technika, je tam tedy ta metodická stránka, ale je třeba také dospět k závěru. Ano, děkuji mnohokrát. Makarty, paní, paní Mario Forore tady nevidím, takže Myslím, že tím můžeme ukončit toto slyšení. Spíš možná bych se chtěla zeptat, zda ještě někdo si přeje položit nějakou otázku. Zdá se, že tomu tak není. Takže můžeme uzavřít. A máte teď, prosím, tři minuty, pane kandidáte, pane Fortunato, na to, abyste udělal sám shrnutí. Myslím, že to, co chceme všichni, je vytvořit eh, v Evropě Eh, spravedlivé prostředí. Chceme, aby zde byli kompetentní lidé, kteří budou schopni eh, skutečně spolupůsobit při integraci evropského prostoru aby veškeré instituce jaksi mohly být do důsledku eh, někým, kdo naplňuje zájmy a práva občanů. Když vyjdeme ze zkušeností, když vyjdeme z nezávislosti, také ochránce práv, jistě, že nemůžeme souhlasit s tím, aby například eh, byl poradcem například nadnárodních společností. Jistě, že to není něco, co by bylo zakázáno, ale zároveň si myslím, že to není vhodné postavení protože ochránce práv bude po pět let sledovat právě vývoj integrace evropské a půjde o to, aby každý měl možnost eh, vlastně přispívat k novému uspořádání vztahu, pokud to bude nutné, mezi tedy volenými zástupci, parlamentem a dalšími institucemi, abychom skutečně vytvořili spravedlivější Evropu. Ano, já vám mnohokrát děkuji za toto slyšení, pane Fortunato. Výbor eh, petiční je vždy tedy k dispozici kandidátům na tuto funkci. Další tedy slyšení máme až v 11.20, takže teď máme tedy přestávku, zhruba desetiminutovou, možná o chvilku delší. Bueno, continuamos, continuo. Takže, vážení kolegové, budeme pokračovat. Já budu pokračovat ve španělštině. Eh, teď máme tady druhou kandidátku. Postupujeme, jak jsem říkala, podle abecedního pořádku. Takže naše druhá naše kandidátka, paní Julia Lafranc. Funguje vám systém tlumočení? Zvolte si tam, prosím, jaký chcete jazyk. Angličtina je dvojka. Ale jinak, pokud chcete, můžete si zvolit i jiný jazyk. Myslím, že máme plný jazykový režim. Jinak čtrnáctka je tedy váš jazyk. Ne, třináctka, pardon. Takže můžeme začít a máte 10 minut na své vystoupení. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu. Já bych vám chtěla poděkovat za příležitost, abych vám předložila své myšlenky týkající se funkce ochránce práv v Evropě. Po celý svůj život eh, lidská práva, důstojnost a právní stát jsou pro mě velmi důležitými kategoriemi. Já jsem vyrůstala v Estonsku za sovětského režimu a zažila jsem skutečně, co to znamená eh, získat svobodu a moci se potom připojit k Evropské unii. Když se Estonsko dobralo své nezávislosti, bylo možné také studovat a žít v zahraničí. Studovala jsem ve Francii, v Německu, naučila jsem se mnoho jazyků. Mé děti jsou jak tedy francouzského, tak estonského založení. A myslím si, že Evropská unie skutečně přinesla mnoho podnětů generaci Erasmus. Já jsem skutečnou Evropankou, ale také jsem nezapomněla na to, že jsem z malého ostrůvku rybářského v Estonsku a že skutečně Eh, se mě velmi často ptali, co to vlastně znamená tedy ta funkce evropského ochránce práv, co takový člověk dělá. A já jsem říkala, jakým tedy způsobem já vnímám evropského ombudsmana, že pokud mají nějaké problémy s evropskou zprávou, tak evropský ochránce práv je zde proto, aby jim pomohl. Já jsem jim říkala, že skutečně mají základní právo moci se se stížností obrátit na ochránce práv a že ten ombudsman je skutečně ochráncem správného postupu a také základních práv. Evropský ombudsman by neměl žádným způsobem eh, dublovat funkci Evropského parlamentu a jeho výborů. Neměl by dublovat také roli eh, humanitních organizací a různých organizací na ochranu lidských práv, protože ochránce není také žádný soudní orgán. Evropský ombudsman ve své práci se nemůže řídit politickými instinkty, ale musí skutečně založit svou práci na dobré znalosti práva, ale také tedy na dobrém smyslu pro spravedlnost. A to je přesně to, co jsem si pro vás připravila protože já jsem tedy právnička, profesí, mám různé tedy zkušenosti i se soudní praxí. Po 15 let pracovala jsem na nejvyšším soudu, pracovala jsem také na otázkách ústavního a správního práva a pracuji také tedy ve Štrasburku teď na soudu pro lidská práva, což je takový svědomí Evropy. Setkáváme se s případy z nejrůznějších oblastí, životní prostředí, zemědělství, mile také teroristické útoky, otázka svobody projevu. A já jsem tedy také měla tu možnost pustit se do velmi kontroverzních záležitostí, které se týkaly otázky života a smrti. A já vím, jakým způsobem se tedy odvíjejí problémy eh, s podáváním stížností, ale znám také tedy administrativní eh, otázky, protože jsem v Estonsku působila právě v zemi, která má skutečně velmi eh, silný základ pro i administrativu, elektronicky tedy řešenou administrativu. A také jsem učila evropské právo na univerzitě v Tartu. Otázka mezinárodního vedení, otázka tedy mezinárodních združení eh, mě naučila, abych se skutečně jaksi zapojila i do otázek etiky na mezinárodním poli protože je skutečně důležité, abychom byli schopni zajišťovat tedy politiku tak, aby byla prospěšná pro občany. Já jsem nikdy nebyla tedy členkou žádné konkrétní politické strany a je velmi důležité, aby evropský ochránce byl skutečně eh, nezávislý a aby opravdu mohl mm, respektovat občany a jednotlivé instituce. Čili teď víte v podstatě všechno o mně, ale proč tedy chci podat svou kandidaturu dnes? Já jsem se rozhodla kandidovat, protože jsem upřímně přesvědčena, že této funkci je obrovský potenciál pro výkon něčeho dobrého pro evropské občany, protože vím a znám dobře právě skutečně obsah těch eh, organizačních možností a znám také problémy. A já bych chtěla právě stavět na té síle, kterou ta funkce přináší a řešit problémy. Protože jedním ze základních problémů může být to, že instituce EU a občané eh, už tedy nemají důvěru. Nemají důvěru také v možnost chránit svá práva prostřednictvím ombudsmana, protože doporučení ombudsmana nejsou vždy založena na právu. A instituce nesouhlasily v některých důležitých případech s tím, že přijmou doporučení ombudsmana. Mohu uvést jeden konkrétní příklad. Ten příklad se týká výdajů eh, členů Evropského parlamentu. Evropský parlament sám kritizoval evropského ombudsmana za to, že v podstatě uveřejnil některé tedy eh, aspekty předtím, než dostal eh, k tomu stanovisko parlamentu. Já myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že je tady skutečně celá řada doporučení ombudsmana, která už nemají e, náležitou sílu a snižuje se jejich počet. A máme tady skutečně 500 milionů občanů, ale zároveň máme jenom asi 2 tisíce stížností, které jsou podávány k úřadu ombudsmana. Já jsem mohla diskutovat s celou řadou bývalých ombudsmanů a byla to tedy také jedna z složek, které mě podpořily v mé snaze kandidovat protože jsem v podstatě měla příležitost eh, se setkat s celou řadou z nich, kteří byli soudci dříve nebo působili v různých mezinárodních funkcích a mají velmi konkrétní tedy představu o eh, tom, jak má vypadat úřad ombudsmana. Že to má být skutečně služba poskytovaná evropským občanům. A já bych se chtěla právě postavit, opřít o dva pilíře, jednak vysoká tedy expertiza a na druhé straně smysl pro spravedlnost a opravdu lidský přístup. Já mám velmi konkrétní plán, jak toho dosáhnout. A tento akční plán jsem pro vás také dnes připravila. Bohužel nebudu mít čas pustit se do všech podrobností, ale chtěla bych zde zdůraznit pět důležitých momentů. Za prvé tedy jde o to, že ombudsman získává stížnosti od občanů a evropský ombudsman Samozřejmě se musí zabývat všemi stížnostmi, všechny musí být brány vážně, protože každá z nich ukazuje, že něco v Evropě nefunguje, jak má. Každá stížnost tedy musí být hodnocena ceně. Já si myslím, že ochrana je důležitá právě proto, že máme chránit například zranitelné skupiny, minority, eh, děti, staré občany, všechny tedy, kdo žijí na evropském eh, prostoru a mají tedy určité třeba postižení. Dnes je tedy Mezinárodní den právě osob s postižením a jejich práva musí být za všech okolností zachována. Další druhá velmi důležitá věc je, aby ombudsman v podstatě mohl také jaksi z vlastního podnětu eh, provádět určitá šetření za sebe prospěch občanů a jak si mm, já bych se chtěla například zabývat otázkou využívání technologií a digitalizace v evropské správě jakým způsobem to odpovídá evropským eh, právům občanů a jak to tedy vypadá jaksi s jejich používáním půjde také o to v podstatě e, dále zjišťovat, jakým způsobem jsou zapojováni třeba lidé s postižením do konzultací, které se vedou na evropské úrovni. Já bych zde se chtěla skutečně aktivně zúčastnit e, veřejných konzultací, které provádí komise, eh, která v podstatě jsou velmi často vypisována a také se týkají lidských práv. A také bych se chtěla účastnit na pracích Evropského parlamentu při kodifikaci eh, správních tedy postupů v rámci evropského prostoru, protože to přispívá skutečně jaksi k dobré zprávě. To je velmi důležitý aspekt. Dále je tady otázka mít skutečně transparentní přístup eh, k úřadu Evropského ochránce práv pro všechny občany. Samozřejmě je třeba, aby tady skutečně existoval rejstřík, protože takový rejstřík zatím není, aby se právě zachovala dostatečná transparentnost aby skutečně byly tedy transparentní i ty případy, které se řeší, a aby to bylo také tedy průhledné pro ombudsmany, kteří působí v jednotlivých zemích. Abychom skutečně tedy zavedli jednoznačný princip open administration. A potom se dostávám tedy k otázce koordinace a spolupráce s Evropským parlamentem, zejména s výborem, tedy petičním, ale i s dalšími výbory, abychom skutečně byli schopni neustále spolupracovat s těmito evropskými institucemi, ale také s vnitrostátními ombudsmany pro eh, zájem ochrany práv. Dámy a pánové, já skutečně budu pracovat empaticky a chci zajistit, aby úřad Evropského ombudsmana skutečně byl efektivní, aby měl skutečný dopad, aby byl viditelný. Protože dnes občané v Evropě mají před sebou velmi výrazné výzvy a je třeba, aby si mohli být jistí, že jejich práva budou chráněna, že skutečně budou žít v právním státě, v právním prostředí. A proto vážení členové Evropského parlamentu, se kterými jsem měla již možnost velmi často jednat, vidím, že mezi různými členskými státy a politickými stranami se se mnou můžete shodnout, že teď skutečně by mohlo být zajímavé mít znovu právníka jakožto evropského ombudsmana abychom skutečně tedy se vrátili k tradici. A já chci říci, že bych chtěla být hlasem evropských občanů a chci tedy svou zkušenost a tedy své jaksi zaujetí opravdu věnovat tomuto úkolu. Děkuji vám. We start with EPP and has the floor Axel Voss. Eh, jako první má za slovo zástupce EPP Axel Foss. Děkuji, paní předsedkyně. Já chviličku vyčkám, než si kolegové nasadí sluchátka. Děkuji. Eh, děkuji paní Lafrank za eh, vaše slova a chci hovořit stručně. I když jste eh, tady ty věci již osvětlila, ale byl bych rád, kdybyste ten akční plán, o kterém jste hovořila, ještě doplnila o větší podrobnosti. Je to po mně důležité, abych to dokázal lépe posoudit. A poté možná ještě jedna drobná dodatečná otázka a to, jaké případy jste řešila u Evropského, eh, pardon, eh, u Soudního dvora. Eh, jak vidíte, ten akční plán je velice konkrétní a já bych tady chtěla vyzdvihnout zejména přiblížení eh, veřejného ochránce práv občanům. Přístup k veřejnému ochránci práv musí být zjednodušen. Je potřeba, aby byly zajištěny eh, tradiční, nebo aby byly využívány tradiční možnosti, ale i elektronické. A samozřejmě eh, jde o multikulturnost a mnohojazyčnost úřadu veřejného ochránce práv. Bylo by možná dobré, aby veřejný ochránce práv online live chatoval s občany. Důležitá je spolupráce s národními ochránci práv a tady eh, jsem myslela na to, eh, že hmm, veřejný ochránce práv by vlastně využíval jakousi podporu právě od národních ochránců práv, aby, se, aby to spojení opravdu fungovalo. Dále šetření z vlastní iniciativy. Tady mám naprosto konkrétní představu, ale to už jsem zmínila ve svém projevu, tak to nebudu opakovat. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že všechny agentury, které se zabývají lidskými právy, chci navštívit. Eh, druhá otázka, ta se dotýkala případů. Když jsem začínala u Evropského soudního dvora pro lidská práva, tak jsme měli 160 případů, a, eh, které tehdy běžely. Některé z nich jsem sama rozhodla. Já bych možná zmínila jen ty dva nejdůležitější případy. První případ, tam šlo eh, o Beslan v Rusku a rukojmí. Šlo o uznání, že preventivní výjimky úřadů a potom to mm, smrtonosné násilí pro osvobození rukojmí, to se tam řešilo, že to vlastně nebylo porušení úmluvy o mezilidských právech, tam došlo k mnoha obětem na životech a rodiče, které přišli o své děti v tomto teroristickém eh, útoku. byli ti, ti, ti, tito rodiče byli také v sále, když jsme rozhodovali a když padlo rozhodnutí, tak jsme si eh, přečetli, eh, že stěžovatelé byli velmi rádi, že konečně jim bylo dáno za pravdu a mm, že ta křivda byla napravena. Patří to k e, těm nejdůležitějším případům e, s Ruskem a pak jsou tam další případy. E, dále byl případ, který se dotýkal svobody projevu a nenávistných projevů v anonymních mm, komentářích Delphi proti Estonsku. Tam jsem mm, také pracovala na tomto případu a byl to skutečně takový základní kámen pro svobodu projevu a zároveň šlo i o to, že není možné umožnit nenávistné projevy při komentování na internetu. Děkuji za SND. Pan Amerox, děkuji. Děkuji eh, za to, že jste mm, přišla na toto slyšení a děkuji za váš projev a já bych rád položil podobnou otázku jako dříve. Um, veřejný ochránce právce je jednak mm, právním mediátorem, ale ta funkce je ještě širší. Jaké jsou vaše cíle, které chcete během svého mandátu dosáhnout a jaké jsou tři hlavní oblasti práce, kterou byste chtěla odvést během své funkce? Děkuji. Eh, chtěla bych hovořit naprosto jednoznačně. Právo no, v eh, legálních eh, záležitostech, pokud o veřejného obhájce, ochránce práv, tak je to jako když se pustíte do nějakého závodu a mm, tam jde o to, jestli chcete tedy opravdu doběhnout do cíle a jestli chcete být první. A já si myslím, eh, že právo to je takové důležité východisko, které máte pro ten běh. A zatímco běžíte, tak samozřejmě musíte mít eh, vášeň pro tu věc, smysl pro spravedlnost, musíte mít velkou empatii a velkou vizi. Má vize je, jak jsem již uvedla, zblížit eh, evropského ochránce práv s evropskými občany. To je naprosto klíčové. Občané musí důvěřovat eh, ochránci práv a stejně tak instituce, tak, aby se pomohlo občanům, ale zároveň, aby se pomohlo i institucím k dobrým správním postupům, aby místo ehm, špatné administrativní, administrativy eh, byly nastoleny mm, řádné administrativní postupy. A proto musí evropský ochránce práv vystoupit z té evropské bubliny a vzblížit se i s národními ochránci práv, spolupracovat s nimi, tak aby evropské právo, které je velmi často uplatňováno v členských státech, eh, řádně taky potřeba, aby bylo v souladu také eh, s evropskými hodnotami, s právním státem. A třetí, pak je to ta fascinující záležitost, to je ta možnost zajít za ty stížnosti, eh, vycházet z analytických eh, možností a eh, přemýšlet, jak zasáhnout, jak intervenovat ve prospěch občanů, tak aby byly tou hlavní motivací ve všech krocích. A jak jsem napsala do svého akčního plánu, chci být blízko občanům, chci rozhodovat o stížnostech tak, aby byly akceptovány institucemi a chci eh, také zahajovat šetření z vlastní iniciativy eh, ve prospěch dobrých administrativních postupů. Také eh, mám představy ohledně budoucnosti, jakou zodpovědnost by tento orgán měl mít, jakožto orgán alternativního protokolu, eh, pokud jde o práva osob eh, s postižením. Děkuji a za renew paní Miller. Děkuji paní Lafranc. Evropský eh, ochránce práv při výkonu svých úkolů má být nezávislý a nestraný, ale přesto je tady úzká vazba na Evropský parlament. Vy jste velmi jasně nastílnila, jaké byste eh, měla pravomoce a jak je pro vás důležitá nezávislost. Já vám za to srdečně děkuji a možná eh, k tomu, jak jste se představila a k tomu vašemu programu bych ráda zjistila něco přesnějšího. Můžete eh, stanovit priority. Mně jde o vlastní iniciativu veřejného ochránce práv. Čeho se může veřejný ochránce práv chopit a čeho se vy chopíte? Budete mít nějaké konkrétní eh, šetření, máte nějaké konkrétní návrhy nebo um, nějaký příslip do budoucnosti, čeho byste se chopila? Děkuji. Zásadní úloha ochránce práv je, dle mého pohledu, řešení stížností. A samozřejmě někdy je potřeba podívat se ještě dále, protože někteří stěžovatelé chtějí zůstat třeba v anonymitě a kteří eh, nevytváří subjektivní předpoklady pro eh, podání stížnosti jsou třeba mimo Evropskou unii a pak jsou tady ještě věci, které souvisí s granty a agenturami a tady je potřeba tomu věnovat bedlivou pozornost. Myslím si, že z toho si můžete udělat, eh, nebo je možné udělat si představu, jaké konkrétní problémy tady budou a jaké problémy eh, Evropský veřejný ochránce práv může řešit z vlastní iniciativy. A to všechno musí být efektivní. A aby to tak mohlo být, je potřeba eh, udělat analytickou práci, rešerše a, a zapojovat se do legislativních iniciativ na evropské úrovni, eh, účastnit se veřejných slyšení, tak aby eh, měli představu o tom, jaké návrhy vychází z praxe, eh, tedy jaké návrhy vycházející z praxe veřejného ochránce práv mohou vplynout do legislativy. Tady vidím i prostor pro spolupráci s petičním výborem, protože petiční výbor je zároveň také členem Evropské soutě, sítě národních ochránců eh, práv a to znamená, eh, že vnímají ty národní problémy a tam by se to potom dalo prosazovat z národní úrovně na evropskou. Takže eh, ta šetření zvláštní iniciativy, eh, to vnímám jako takovou eh, rentgenovou funkci, kde zjistíte, co je možné vylepšit, ale samozřejmě s ohledem na dobrou administrativu, na dobré správní postupy, tak, aby různé nepravosti v administrativní oblasti mohly být vylepšeny. Jakmile veřejný ochránce práv hovoří o něčem, co nespadá do pravomocí eh, veřejného ochránce práv, tak potom ovšem ztrácí svou důvěryhodnost, svou pověst. A to je samozřejmě eh, nepřijatelné. Je důležité si udržet dobrou pověst, protože důvěra to je naprostý základ. Potřebujeme důvěru občanů, ale i institucí v Úřad veřejného ochránce práv. Instituty Tyto instituty už jsem e, zmínila a je to tam všech uvedeno také v tom akčním plánu. Děkuji. Zelení paní Auken. Děkuji. Děkuji. Byla jsem poněkud překvapena, když jste říkala, eh, že eh, se jistě shodneme na tom, že potřebujeme právníka, ale já si myslím, eh, že je zakotveno v textech, že nepotřebujeme právního pracovníka, je potřeba mít právní poradenství k dispozici a já jsem ehm, byla dlouhá léta v mé zemi ehm, v té funkci, kde jsme měli velkou podporu pro Emily O'Reilly, a ta podpora je tam i nadále. A tady jde prostě o důvěru. A vy jste říkala, že můžete řešit pouze uh, ty případy, kde by administrativa okamžitě souhlasila, tak byste měla mnoho času. Většina případů je velmi složitá a často tam není eh, ten soudce, který by to vyřešil a vy to potom musíte spravedlivě eh, rozřešit. Vy říkáte, že není právní eh, základ pro práci, když tam ta kvalifikace chybí a to jsem tedy velice překvapena. Um, pokud jde o zprávy z lesní iniciativy, já doufám, že si uvědomujete, že ty nejvíce kritizované zprávy, například pokud jde o Selmayera, byly podpořeny eh, více než 50% tohoto parlamentu. Bylo to podpořeno také v naší výroční eh, zprávě. Eh, tam byla velká většina. Ale zda jsou tady velké stížnosti nebo kritika. Eh, pardon, i ty případy, jako je Selmayr, Barroso a tak dále, to vycházelo ze stížností. A mě by zajímalo, eh, jak se třeba stavíte ke zprávě o transparentnosti na radě, protože tam, než to vyřešíme, tak to samozřejmě bude trvat velmi dlouho. Ehm, a já myslím, že tady je to kritizováno přes příliš. Evropský parlament byl konzultován, protože se to um, řešilo už předtím. Mám pouze 10 minut, abych odpověděla na všechny tyto otázky, ale uh, doufám, že to zvládnu. Tak tedy mohlo by mi to trvat až 10 minut, ale doufám, že to zvládnu během tří. Chci hovořit naprosto jasně. Není to má představa, že pro tuto funkci se dobře hodí soudce. To je přece myšlenka vás, poslanců Evropského parlamentu, protože je to v článku 6 eh, stanov o eh, veřejném ochránci práv je tam uvedeno, že ty osoby, které se eh, kvalifikují na eh, vrchní eh, soudní ehm, funkce, se automaticky kvalifikují do tohoto úřadu ochránce práv na evropské úrovni. Potom nemusí dokazovat žádné další zkušenosti. To si přál zákonodárce ve chvíli, kdy Evropský parlament schvaloval ehm, tento text já si myslím, že to je kvůli nestranosti eh, a eh, nezávislosti a znamená to, že, eh, neznamená to, že evropský ochránce práv musí být soudcem, to ne. To jsem řekla i ve svém projevu a neznamená to, Eh, že to tak musí být, ale pokud máte eh, kandidáta, který byl soudcem a má patřičné eh, právní znalosti a zároveň má i lidskou tvář a má všechny ty zkušenosti, které jsou zapotřebí pro funkci Evropského ochránce práv, tak myslím si, že to je velmi dobré východisko, ke kterému je vhodné přihlédnout a já samozřejmě v tomto ohledu spolehám na vaši moudrost. Pokud je ošetření z vlastní iniciativy, tak ta musí být využívána moudře, protože veřejný ochránce práv by eh, neměl reagovat na stížnosti politických frakcí nebo skupin, protože jakmile eh, by takto jednal ochránce práv, tak eh, by vlastně um, se připojil k nějaké politické eh, frakci nebo zkrátka ztratil by důvěru občanů a tady je potřeba, aby eh, mm, to vše bylo spravedlivé, eh, spravedlivý soud předtím, než budou spuštěna šetření z vlastní iniciativy. A já skutečně předkládám odhodlání a respekt A jak uvedla největší eh, soudkyně eh, USA, řekla, mám odvahu dělat věci, ve které věřím a které jsou důležité. A, některé věci potom musím ponechat na ostatních. Takže eh, tady je opravdu potřeba vycházet z velmi dobré právní znalosti. Já jsem některé věci dělala odlišně Nebudu tady jmenovat konkrétní případy. Samozřejmě jsem eh, konzultovala i ostatní strany a vycházela jsem v mé eh, argumentaci, eh, nebo chtěla bych vycházet z argumentace, ke které by potom instituce mohly přihlédnout a museli říct ano, má to hlavu a patu, musíme k tomu přihlédnout a pokud ne, tak by to museli vysvětlit. A um, pak samozřejmě je tady také Evropský parlament, na který se budeme obracet. Vy jste tady, abyste nám pomáhali. Evropský ochránce práv eh, je tady eh, tím pojítkem eh, k právnímu státu a demokracii. Děkuji. EKR. Pan Zlotovský. Děkuji. Chtěl bych vás srdečně mezi námi přivítat a mám otázky ze dvou oblastí. Za prvé, eh, lobbying eh, v evropských institucích. Myslíte si, že nařízení o lobbingu a aktivitách třetích stran, veřejných i soukromých osob, myslíte si, že ty úpravy v této podobě stačí, anebo byste se klonila k nějaké změně? Druhá otázka. Od předchozího kandidáta jsem nedostal odpověď. Pokud to o vyjednávací postup eh, k legislativě, tak v takzvaných triolozích. Myslíte si, že je tam zajištěna dostatečná transparentnost pro občany Evropské unie a pokud ne, jakým způsobem byste to změnila? Děkuji za tento dotaz. Chci hovořit jasně. Samozřejmě eh, je tady ještě velký kus práce, pokud jde o lobbying. Eh, to je důležité, aby byla transparentnost a zodpovědnost a v tuto chvíli se pracuje na eh, registru všech institucí a tedy příslušných lobbystů a veřejný ochránce práv to samozřejmě sleduje a zaměřuje se na to, jak eh, důsledně plní evropské instituce této své povinnosti. To se týká samozřejmě tohoto rejstříku a vše by mělo být krok za krokem tedy sledováno. Týká se to administrativní kultury. Další věc, kde může, být, kde může veřejný ochránce práv jednat, to jsou postupy pro eh, řízení pro porušení práva a Tady je možné eh, sledovat, zda Evropská komise řádně vede tato řízení a jak tato řízení, eh, pokud neběží, eh, jak je to odůvodňováno. Samozřejmě eh, mm, to se týká i práva v národních státech a pokud o druhou část vaší otázky je důležité v trialozích se obracet právě i na členské státy a, na, a řešit roli členských států v této věci. Tady je také důležité spolupracovat s národními ochránci práv. Evropský ochránce práv se má zaměřovat na dobré nebo špatné administrativní postupy evropských institucí a tady nemůže působit samostatně, pokud je o transparentnost legislativních iniciativ nebo transparentnosti na radě. Tady je potřeba spolupracovat s členskými státy, eh, kde třeba i národní ochránci práv je mohou pomoci ozřejmit, jak legislativní iniciativy jsou členskými státy eh, nebo legislativní pravidla jsou dodržována. A tady je možné sledovat, zda je v tom řízení zajistěn přístup k dokumentům a zkrátka řádné postupy. Děkuji. Nevidím pana Jotoli se z GUE, takže začneme druhé kolo. A v druhém kole jedna minuta na otázku, jedna minuta na odpověď. Takže pan Vinc, EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Lafranc, myslím, že jste nám poskytla obsažný a podrobný nástin toho, co si myslíte. Mám jednu doplňující otázku. jste členkou expertního výboru a máte velké zkušenosti. Jak vám to pomůže ve vaší práci? Uvedla jste ve svém programu, že základní práva musí být důsledněji řešena ombudsmanem. Do jaké míry to bude součástí vaší činnosti? Za druhé, pokud jde o komunikaci. Ve vašem programu hovoříte o komunikaci s institucemi, A jak to bude vypadat směrem k veřejnosti? Jak budete komunikovat s veřejností? Pokud budeme lépe komunikovat s veřejností, tak se více lidí bude obracet na ombudsmana. A jak to chcete realizovat tedy v rámci vašeho programu? Možná bych na to odpověděla estonsky z hlediska úcty k mnohojazyčnosti v Evropské unii. Tento program základních práv a svobod je programem práce veřejného ochránce práv v Evropě a jsou to někdy skryté otázky, protože je velmi málo stížností od evropských občanů ombudsmanovi. A to souvisí s vaší druhou otázkou. Je to klíčová otázka. A klíčovou odpovědí na to je, že je třeba komunikovat s evropskými občany. Když se dívám na svůj program, tak vidím také návštěvy minimálně v prvním půlroce mého období, kdy budu vykonávat funkci. A to nejsou jenom zdvořilostní návštěvy evropského ochránce práv národním ombudsmanům, ale je to také možnost hovořit na místě s evropskými občany a já chci využít také nástroje pro četování online. A tímto směrem se musíme ubírat ve funkci evropského ombudsmana. Děkuji, paní předsedkyně. Moje druhá otázka se také zaměřuje na vztah Evropského parlamentu a Evropské veřejné ochránce práv. Máte také vyšetřovat tvrzení a zjištění o špatném výkonu veřejné zprávy a zabývat se širšími systémovými otázkami. Vzhledem k nedostatku důvěry a odcizením, po, pocitu odcizení evropských občanů vůči institucím, jak chcete vyplnit propast mezi evropskými občany a Evropským parlamentem zejména. Děkuji mnohokrát, pane poslanče, za tuto otázku. Myslím, že to dobře navazuje na otázku, kterou jsem právě zodpověděla. A myslím, že Evropský ombudsman je spojkou mezi demokracií a vládou práva. A spolupráce s výborem PETI v Evropském parlamentu, kde máte možnost také dostávat stížnosti občanů na uplatňování práva EU v členských státech. Z tohoto hlediska je to klíčové. Je to vlastně trvalý prostředek, kdy úřad ombudsmana a výbor PETY a ne pouze jednou do roka ve výroční zprávě anebo ve zvláštních zprávách, které jsou brány velmi vážně, ale i během běžných kontaktů, kdy současně také zaručujeme nestranost a nezávislost. A vy jste součástí eh, jako výbor PETY sítě národních ombudsmanů, takže to je třeba posílit. Děkuji, paní Vedren. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Lafranc, víte, že skupina Renew Europe se angažuje ve smyslu konference o budoucnosti Evropy. Tato konference schromáždí nejen Evropskou komisi, Evropský parlament, ale také všechny další instituce a evropské občany. A veřejný ochránce práv sehrává klíčovou roli při demokratizaci Evropské unie a také při zohlednění zájmu evropských občanů. A ve vašich odpovědích jste se zmínila o konkrétním dopadu pro občany. Já bych skutečně chtěla slyšet, jak eh, se chcete podílet na této konferenci o budoucnosti Evropy a jaké budou vaše priority pro reformu Evropské unie a zajistit aktivní účast občanů. Děkuji. Děkuji, vážená paní poslankyně. Konečně mohu hovořit i francouzsky, eh, jazyk, který miluji. A je to schoda náhod, protože když eh, se konala, když se konala konvent za Žiskára Destána, tak jsem byla mladou úřednicí ministerstva spravedlnosti, kdy Estonsko nebylo členským státem, ale byli jsme přizváni jakožto země, která tady se chystá na vstup, jako přidružená země. A já si dobře vzpomínám na tu atmosféru a vzpomínám, že tehdy první veřejný ochránce práv Evropy chtěl mít v chartě základních práv článek 41, který je pro nás pro všechny klíčový. Hovoří o řádném výkonu veřejné zprávy a já bych, já samozřejmě vítám tuto iniciativu a chtěla bych se zúčastnit jako evropský ombudsman a možná bych chtěla učinit společné prohlášení s národními ombudsmany, protože to je klíčové naslouchat jejich stanovisku, abychom získali globální obrázek o tom, co evropští občané potřebují ve svých zemích, ne pouze na úrovni Bruselu nebo Štrasburku. A také vítám, že uplyne vlastně 25 let od vzniku funkce Evropského ochránce práv příští rok. Děkuji. A nyní paní Venthumera. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Lafranc, že jste zde. Já vám chci položit jednu otázku, která se týká fake news a jejich dopadu fake news na demokracii. My víme, že to nepřátelé otevřené demokracie používají. Používají to populistické a totalitní režimy. A jednou z vašich priorit je boj s falešnými informacemi, s fake news. Jaká konkrétní opatření byste využila, abyste omezila dopad fake news na demokratické procesy v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážená paní poslankyně, za tuto otázku. Já už jsem se vyjádřila, vyjádřila jsem své zkušenosti, pokud jde o toto téma u Evropského soudu pro lidská práva. Je to téma, které musíme brát vážně. Já vám připomínám pravomoci Evropské evropského ombudsmana má poskytnout, má zajistit řádnou, žádné fungování administrativ evropských institucí. A pokud dojde k projevům nenávisti, ombudsman se má zabývat eh, tím, jak tyto otázky vyřešit spolu s veřejnou zprávou. A pokud jde o šíření projevu nenávisti tak eh, a falešných zpráv v členských státech, tam jde opět o spolupráci s národními ombudsmany na této úrovni. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní majstre. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Lafrank. Mám otázku, která je podobná. Podobnou otázku jsem položila vašemu předchůdci, který hovořil před vámi. Vnímáme vzdálenost mezi občany a, evropsk- a evropským institucím. Hovoříme o bublině, ale není to bublina, je to odstup, který by se měl zblížit mezi občany a evropskými institucemi. Ve vašem vystoupení hovoříte o četech, o četovací aplikaci. To by byl nástroj, jak přiblížit instituce k občanům. Je to schudné řešení? Ve vašem vystoupení jste zmínila otázku serióznosti ombudsmana. A myslíte, že by to posílilo serióznost ombudsmana a kromě toho další opatření? Myslíte, že takto budeme dostupnější, bližší občanům? Děkuji, paní poslankyně, za inspirující otázku. Já si myslím, že to přesně potřebujeme, abychom zvýšili důvěru občanů vůči Evropskému ombudsmanovi, abychom naší přítomnosti ukázali, že nám záleží na občanech. A jedna z možností je být přístupný, nebát se občanů, nebát se jejich problémů, je třeba mít dobré vědomosti, ale také smysl pro spravedlnost a ve víru v člověka. A nesnadno se to vysvětluje, ale my potřebujeme jednoduchá slova, hovo- hovořit tedy jazykem lidí a ukázat, že jsme viditelní ne proto, abychom byli na titulních stránkách novin, ale kvůli závažné práci, kterou odvádíme. A chci tý, každý týden zveřejnit nejdůležitější stížnosti, o kterých bylo rozhodnuto v různých jazycích Evropské unie a také eh, takto zvýšit povědomí o efektivní, skutečné, důležité práci a také samozřejmě naštěvovat členské stát. Paní Ždanoka. Děkuji, paní Lafranc. Děkuji za vaše odpovědi. Chci vám položit konkrétní otázku. Na které straně jste? Je to rozpor mezi parlamentem a institucemi rady. Jde o případ o nařízení a obecných podmínkách práce ombudsmana. Bylo to schváleno v, v, v lednu, v únoru letošního roku a kde je řečeno, že ombudsman může učinit doporučení a v tom případě, kdy Evropská instituce neuplatňuje řádně rozhodnutí soudu, kdy tedy Evropská instituce nenaplňuje rozhodnutí soudu. A právní služba rady a komise namítla právě vůči tomu a tvrdí, že jejich argument je neplatný podle článku 228 smlouvy o fungování Evropské unie. Ombudsman není zmocněn provádět šetření, co se týče špatného výkonu veřejné zprávy ve své justiční funkci. To se týká tedy Evropského sou, soudního dvora. Rada tedy zatím neposkytla odpověď cestou právní služby, ale právní služby tedy říkají toto. Jste na straně parlamentu nebo na straně právní služby komise a Hrady. Děkuji za tuto otázku. Za prvé bych chtěla poblahopřát Evropskému parlamentu za tuto iniciativu, tedy snaha o revizi statutu Evropského veřejného ochránce práv. Nestalo se tak od Lisabonské smlouvy, je to velmi důležité. A pokud mě zvolíte, uděláte tu, mi tu čest mě zvolit, tak budu partnerkou v této reformě a budu vyjadřovat svůj názor na tuto reformu. Evropský veřejný ochránce práv má jiné možnosti, jak se vyjádřit ke špatnému výkonu veřejné zprávy. A to je tedy obezřet, otázka obezřetnosti a rozsudky Evropského soudního dvora jsou zde také použitelné a Evropský veřejný ochránce práv má zajistit, že veřejná administrativa se drží správných administrativních zásad a není na ombudsmanovi, aby hlídal plnění rozsudků Evropského soudního dvora tomu jsou členy jiné instituce, ale pokud Evropská komise chce zahájit řízení o porušení smlouvy, případně řízení podle něhož nejsou rozsudky soudního dvora naplňovány, tak ombudsman musí zajistit, aby tyto postupy se držely zásad řádného výkonu veřejné zprávy. A je třeba vždy se držet pravomocí Evropského veřejného ochránce práv, ale je možné dělat mnoho věcí, pokud dobře znáte právo a pokud znáte způsob, jak zvýšit aktivitu občanů a zvýšit tedy zemá důvěru v instituce. Děkuji. Pan Zlotovský. Nechce. Nevidím pana Karfian Furore. Takže není. Máme Catch the Eye, protože máme ještě čas. Paní Evren a paní Kosa. Paní předsedkyně se omlouvá. Máte samozřejmě čas, pane Furore. una recente intervista lei ha apertamente criticato v nedávném rozhovoru jste otevřeně kritizovala vyšetřování paní O'Reilly, která skutečně zdůraznila funkci evropského ombudsmana při obhajobě občanů a při vytvoření co možná nejvyšších etických norem. Hovořím o zásadních vyšetřováních, kterou vedla současná ombudsmanka. Týkalo se to předsedy Barosa, předsedy Evropské komise a banky Goldman Sachs a všech, kteří se podíleli na ekonomické krizi v roce 2008. A řečník čte velmi rychle text, který nebyl předán tlumočníkům. Také se podíval na, na také se podíval na vyšetření pana Selmajera. Budete touto cestou, můžete být přesnější, pokud je o právě takovéto případy nesprávného postupu. Děkuji za vaši otázku. Musím říci jasně, že jsem se vyjádřila ke kritice, která byla vyjádřena v médiích a také v akademických publikacích, aniž bych tuto kritiku sama pronášela. Jak už jsem uvedla, jde o to, jak to budete dělat. Jak se budete vůči těmto otázkám vyjadřovat, jak budete dodržovat zásadu nestranosti a nezávislosti. Evropského veřejného ochránce práv, protože pokud instituce ztratí důvěru, tak už prostě nedojde ke stížnosti. A proč, potom se bude klást otázka, proč máme vůbec takovou instituci a spravedlivý proces a tyto zásady musí být dodrženy. Nejde jenom o označení konkrétní osoby, ale jde o změnu struktury. A jak jste správně řekl, jde o systematickou transparentnost institucí a jako právnička dobře vím, jak vypadají právní argumenty v tomto směru a jak instituce se mohou stát takovým partnerem a zlepšit situaci. Využívat přesvědčování není nutné vždy eh, se snažit o novinové titulky. Jde o ultima ratio a je třeba se obracet na Evropský parlament, ale v první řadě je potřeba mít eh, dialog a je třeba také to odborně dobře zpracovat. A je důležité také chránit práva občanů. Toho se to týká. Nejde o to, zda to byla ta osoba nebo jiná osoba. A rybáři v mé vesnici asi vůbec neznají většinu těchto lidí, ale jde jim o to, aby veřejná zpráva na evropské úrovni byla důvěryhodná a dobře fungovala. Děkuji. Končíme druhé kolo a začínáme třetí kolo, tedy Catch the Eye. Byla jsem oslovena paní Evren a panem, Kos, panem Kosou, takže nejdřív paní Evren. Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit francouzsky, protože víme, že vaše francouzština paní Lafranc je dokonalá. Chci vám k tomu poblahopřát a omlouvám se, že jsem přišla pozdě a uvízla jsem ve vlaku a věřím, že mé otázky nebudou redundantní. Podle posledního eurobarometru 45% evropských občanů tvrdí, že vůbec neznají svá práva evropského občana a také vůbec nevědí o existenci a úloze Evropského veřejného ochránce práv. A nebudu se vracet ke skutečnosti, že Evropu považují za něco vzdáleného a technokratického. Takže moje otázka je trojí, paní Lafranc. Jak chcete zvýšit viditelnost a znásobit aktivitu evropského ombudsmana, jak eh, informovat evropské občany o jejich právech a jak zintenzivnit spolupráci s národními ombudsmany, abyste mohli lépe spolupracovat a lépe chránit práva evropských občanů. Myslím, že jste hovořila o vysílání těchto národních ombudsmanů, tak chtěl bych vědět, eh, jak to bude vypadat konkrétně. Já děkuji mnohokrát za tu otázku. Myslím, že jsem na to už částečně odpověděla během svého úvodního vystoupení a jednotlivých diskusí, ale 3. prosince jsme zde a nedokážu být na dvou místech, ale chtěla bych současně sledovat kolokvium v Paříži iniciované eh, francouzským veřejným ochráncem práv a týká se to oznamovatelů trestné činnosti. A tam můžeme spolupracovat eh, s národními ombudsmany, protože v nedávno schválených směrnicích se předpokládá, že národní instituce, včetně ano, k tomu státy, ale národní ombudsmani se mohou starat právě o toto téma. A je to právě jedna z možností spolupráce. A během našich rozhovorů a při setkáních s národní ombudsmany jsem měla dojem, že taková spolupráce zatím nepředstavuje takový objem, jaký by mohla mít. A už jsem odpověděla na přítomnost v členských státech, tam všechno začíná, tam Evropa začíná. Takže návštěvy v jednotlivých zemích a setkání s občany jsou pro mě zásadní, aby se evropský ombudsman přiblížil evropským občanům. Pan Kosa. Děkuji za udělení slova abych položil otázku na dnešním slyšení. Já jsem také právník. A jsem si plně vědom situace a možná bych eh, nesouhlasil s některými kolegy. Není to ani výhoda, ani nevýhoda být právníkem, ale máte obrovské penzum zkušeností v právní oblasti. Jak využijete tuto zkušenost aby evropský ombudsman mohl být efektivnější, známější v celé Evropské unii. Řada lidí neví o ombudsmanu, neví, jak předložit eh, stížnost. Zajímá mě, co v této oblasti plánujete. Moje druhá otázka se týká osob s postižením. Já jsem se na to už ptal předcházejícího kandidáta. Chtěl bych se zeptat na váš program. Vy jste řekla, že Evrop- eh, umluva OSN o právech osob s postižením a její naplňování musí být prověřováno. Jak toto chcete provést? Jak chcete naplňování této umluvy? kontrolovat. Děkuji mnohokrát. U první otázky. Skutečně chci, aby představitelé úřadu národních ombudsmanů navštívili úřad Evropského ombudsmana na základě dočasného vyslání a to by bylo pro ně velmi obohacující a mohli by přenést ty zkušenosti domů. A současně Evropský ombudsman by přesně viděl, jaké problémy se vyskytují na národní úrovni. A myslím, že by to mělo být zkoumáno, tedy jak by vypadala spolupráce v tomto směru s národními ombudsmany. Chci zdůraznit jazykový zřetel. Lidé, otázka najímání tlumočníků a překladatelů důležitá, protože lidé mají pocit, že musí se obracet v angličtině na ombudsmana, ale mají postupovat ve vlastním jazyce. Mělme se, že petiční výbor vlastně monitoruje plnění úmluvy OSN o osobách s postižením a jejich právech. A je velmi důležité, aby dodatkový protokol této umluvy byl vynucován a aby byl zajištěn přístup těchto lidí vůči ombudsmanovi a tento opravný prostředek by měl být vyčerpán, než se obrátí na výbor v Ženevě a který monitoruje právě tuto umluvu. Pravidelné kontakty s kontaktními místy pro postižené osoby také důležitý. A já bych vytvořila takové kontaktní místo pro osoby s postižením v úřadu Evropského ombudsmana a zatím to prostě neexistuje. Děkuji. Poslední catch eye, paní Auken. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi, ale pořád jsem trošku zmatená. Říkáte, že velký rozdíl mezi národním ombudsmanem a evropským ombudsmanem zdravotnictví, vězně, vězenství, to řeší národní ombudsman, ale ne evropský ombudsman. To jsou odlišnosti. A národní ombudsman dostává stížnosti běžných lidí. Musíte se zabývat eh, smlouvami a jinými složitými věcmi, abyste se obrátili na evropského ombudsmana. Hovořil jste také o síti je to matoucí, že to takto srovnáváte. A vy říkáte, že nebudete přijímat stížnosti politických stran. Znamená to, že pokud vy jste součást, pokud někdo je, součást, pokud někdo je z politické strany a z parlamentu, tak prostě jeho stížnost nepřijmete, protože prostě nebude objektivní. A mám tu text je třeba zajistit nezávislost ombudsmana. A normálně říkáme, že ombudsman by měl být stejně nezávislý, jako je nezávislý soudce. Není to tak, že byste měli přednost před tím soudcem, ale je, je to prostě srovnání. A ten ombudsman být absolutně nezávislý. A samozřejmě není třeba něco tady v tom prostě jenom vyšetřovat, ale myslím, že se to týká skutečně té nezávislosti a ne toho, že by soudce by byl lepší než někdo jiný, pokud splňuje ta kritéria. Možná jsem to nějak špatně pochopila, ale tak jsme to zatím posuzovali. Děkuji. Jsem ráda, že se shodneme na toto téma, že ombudsman má být nestraný a nezávislý a musí se chovat eticky a musí zamezit střetu zájmu. A to je také ve zprávě výboru PETY. Týká se to také výroční zprávy o Evropském ombudsmanu a je třeba také, aby byl vnímán jako nestraný a nezávislý. Je třeba, aby spravedlnost byla vykonána a aby to také tak vypadalo, že je vykonána. A pokud to vypadá, že ombudsman je pod politickým vlivem, tak nastává vážný problém. Nastává problém důvěry v instituce. A samozřejmě soudci mají ve své DNA nezávislost a nestranost a nemají žádnou politickou afili- tedy souvislost. A já bych tyto věci posuzovala odlišným způsobem, aby se ukázalo, že tady ombudsman není nějakým způsobem spojen s nějakou politickou institucí a dnes to může být jedna, zítra jiná. Ombudsman musí skutečně stát pevně na svém přesvědčení a plně to, co chtějí evropští občané. A já jsem to už řekla na jedné z těch politických skupin. Ombudsman není nějakou zlatou rybkou, eh, eh, případa, případně jinou pohádkovou postavou, která plní všechna přání pokud se se mnou shodnete, tak snad budete mít kolektivní moudrost eh, rozhodnout a mít nezávislého a nestraného ombudsmana, který bude dobře tedy se snažit o to, aby se dokončilo i to, co bylo zahájeno. Takže takto končí třetí kolo a máte tři minuty na závěr. Děkuji poslancům a nyní máte slovo. Ano, bylo to skutečně pro mě velmi přínosné, tato výměna názorů, velmi inspirující. A já si skutečně myslím, že ombudsman představuje tedy spojitko s demokracií, s právním státem, že je vlastně určitým eh, doplňkem a doplňující funkcí právě k té funkci politické a funkci eh, soudní je skutečně kvalifikovanou osobou, ale také musí v podstatě dodržovat samozřejmě právo, jeho základy a také musí mít smysl pro spravedlnost a pro lidský přístup. To skutečně vám tedy chci navrhnout ve své vizi, pokud jde o tento úřad. Musí také mít globální přehled o tom, co je tedy v této oblasti třeba a musí také skutečně být eh, schopen předkládat velmi vyvážená etická řešení. Skutečně jde o to, aby byla dosažena tedy dobrá zpráva. Budu to dělat svou hlavou, svýma rukama a svým srdcem. A ještě bych se chtěla vrátit k tomu rybáři, protože námořníci vědí, že samozřejmě můžeme se s někým začít přijít a pokud se tedy skutečně budete přijít s někým na moři, takže je to velmi obtížné, protože se nemáte kde skrýt. Takže když vyplujete na moře, tuto věc máte v hlavě. A proto si myslím, že je dobře, že skutečně námořníci dobře vědí, že musí skutečně být stateční ve vztahu k bouři, ale že se musí tedy také chovat uměřeně ve vztahu k ostatním. Děkuji vám. Ano, děkujeme mnohokrát. Přejeme vám hodně štěstí. Takže tím jsme skončili tuto část našeho jednání a Potom se sejdeme tedy ve 14.30. Budeme mít tedy ještě další úkoly před sebou, takže nám toho zbývá ještě hodně.